ze své imunity, což odpovídá článku 6 odstavec 3 jednacího řádu. Výbor pro právní otázky 11. června 2011 přeskoumal eh, příslušné mandáty pana Kronenberga a Dimitrose Trutsase. 22. června 2011 se tak stalo a dále se tak stalo také 23. června 2011 v případě pana Franka Prusta. A mandáty těchto tří kolegů eh, byly ukončeny. Všechna příslušn, všechny příslušné postupy byly uzavřeny. Chtěl bych upozornit, že tyto mandáty budou prohlášeny za platné. Máte k tomu nějaké otázky? Dobře, takže pokud k tomu nic nemáte, tak tímto tyto mandáty prohlašuji za platné. Alde a Zelení předložili návrh který obsahuje jmenování, které naleznete také v protokolu z dnešního